podporovat, abychom bojovali se stárnutím populace. Kdyby se nám to podařilo vyřešit, tak by to nemělo být jenom cestou migrace. Děkuji. Já vám velice děkuji. Rozpravu končíme. Děkuji vám všem za účast. A nyní přejdeme k dalšímu bodu pořadu jednání dnes odpoledne a to je společná rozprava, která se týká rejstříku transparentnosti. První zpráva pana Cassínyho se týká interinstitucionální dohody o společném rejstříku transparentnosti a druhá se týká změny jednacího řádu z důvodu zavedení společného registru transparentnosti. Pan Cassini je naším zpravodajem. Máte slovo. Paní předsedající, pane ministře, kolegové, přednesu společnou zprávu na stejné téma. Tato rozprava je završením práce pracovní skupiny které předsedá paní Wallis, kolegy ze všech politických skupin, z Evropské komise, komisaře Ševčoviče. A to vše vedlo k vytvoření společného rejstříku transparentnosti a výbor AFKO sám přistoupil k formulaci příslušného návrhu. Veřejné mínění věnuje velkou pozornost této otázce. Transparentnost je důležitá. Je to způsob, jak hlídat, aby politická činnost probíhala řádně. V nedávné době novináři se pokusili o skorumpování poslanců, ale to je také vidět jinde. A když chcete někoho uplatit, tak je to skutečně možné. Rejstřík zde není něčím, co by stoprocentně zaručovalo, že se to nebude opakovat. Existují tedy články 82 a 86 Lisabonské smlouvy, kde je řeč o korupci poslanců. Zda se jedná o trestné činy přezraničního charakteru a také jde o to vytvořit evropského žalobce. A tady jsou cíle skromnější. Lobista je často pejorativní slovo v řadě jazyků. A někde jsou zájmová činnost a prosazování společných zájmů činností, která je uznávána. A kdyby eh, to neexistovalo, tak by to nebylo pozitivní. Je třeba nalézt rovnováhu mezi divergentními, rozpornými zájmy a tady e, zájmové skupiny jsou velmi důležité. Existují často zájmy e, rozporné a já sám jsem byl soudcem a mohu vám říci, že rozpory jsou vždy pozitivní, umožňují nám často odhalovat pravdu. Takže ať už jde o lobbysty nebo představitele skupinových zájmů, je důležité, aby poslanci si zachovali svou nezávislost, svou svobodu při rozhodování a hledání společného blaha. A proto jsme chtěli vytvořit tento rejstřík transparentnosti v souladu eh, s komisí a věříme, že Rada se k nám připojí v této dohodě aby byl přístup ke kanceláři poslance, třeba se zapsat do rejstříku, tady se setkáváme s určitou právní a finanční strukturou. Nejde o zastupování egoistických zájmů, ale spíše o obecné zájmy. A existují i nezávislé úřady, které mají na starosti kontakty s Evropskou unii. Ty musí být také uvedeny v rejstříku, i když podléhají jinému režimu než lobbysté. Je třeba tedy změnit nařízení, to jsme již řekli, existují tady, máme před sebou dvě zprávy, které o tom hovoří, ale je to první fáze směřující k větší průhlednosti. Celá řada jevů byla zkoumána a až pokročíme v našich úvahách, budeme moci dospět k novým pravidlům. Každopádně je třeba zde dbát toho, aby existovala skutečná transparentnost, otevřenost. A myslím, že bychom tyto úvahy neměli omezovat. Každopádně doufám, že Rada se připojí k této dohodě a zejména doufám, že dojde ke skutečnému koncenzu v parlamentu, že se všichni shodnou, že potřebujeme více transparentnosti a že musíme jednat. Tedy doufám, že všichni podpoří tento návrh. Děkuji, pane Kasiny, a nyní se obracím na paní ministrině jménem předsednictví. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se navzdory hlasu přiblížit vám eh, názor eh, rady. Vážená eh, paní předsedkyně, pane komisaři, dámy a pánové, transparentnost je velmi důležitá pro fungování demokratických institucí. Platí to zejména pro evropské instituce, protože, jak všichni víme, evropské instituce jsou často, um, oznat, eh, jsou často považovány za um, odcizené občanům, vzdálené občanům. Rada um, prohlásila jednoznačně, že chce, aby evropské instituce byly transparentní Rada si také uvědomuje, že když se občané na nás obracejí, abychom jim pomohli řešit jejich problémy, očekávají nejvyšší možný standard. A proto vítáme eh, návrh vytvořit společný eh, registr Evropského parlamentu a eh, komise. Vítám návrh pana Cassiniho. Jestliže plenární schůze parlamentu to schválí, tak to bude základ pro zahájení jednání mezi parlamentem a radou pro vytvoření společného registru. Myslím, že eh, to je výraz toho, že Evropská unie je odhodlána dát najevo eh, svůj závazek v tomto ohledu. A ještě eh, jeden bod. Uvědomuji si samozřejmě, že Rada byla oslovena v uplynulých letech, aby se zapojila do procesu vytváření transparence registru. Rada v tom nebude plně zúčastněna, protože se domníváme, že Rada na rozdíl od parlamentu a komise z povahy Eh, věci nebude ehm, ovlivňována lobbysty. Lobbysti ehm, nekontaktují radu, co by Evropskou instituci, ale členské státy, aby eh, pracovali na eh, svých zájmech. Nicméně rada je připravena zaujmout určitou roli v přípravě registru. Rádi bychom k tomu přispěli a také jsme připraveni jednat jak s parlamentem, tak s komisí, abychom ehm, zjistili, jak se co nejlépe nejlépe zapojit do tohoto procesu, ale nechceme, aby tato jednání oddálila eh, vstup dohody eh, v platnost mezi oběma institucemi, to znamená parlamentem a eh, komisí. Rada také mm, pracuje na návrhu politického prohlášení, které se bude týkat společného registru a jeho publikace. Děkuji vám, děkuji za tyto informace, pane komisaři. Děkuji, paní předsedající, vážení poslanci Evropského parlamentu. Transparentnost je velice důležitá pro občany a může tak zvýšit legitimitu Evropské unie. A jsem velice rád, že dnes máme více než 3800 zápisů v registru, proto jsem přesvědčen o tom, že přijetí společného registru eh, transparentnosti bude důležitým krokem eh, pro posílení transparentnosti při rozhodování v Evropské unii a reagování na obavy občanů. Byla to velice konstruktivní práce naší společné pracovní skupiny. Velice si vážím paní Volisové, pana Kasinyho, zpravodaje pana Lajna a dalších bylo mi velkým potěšením s, s vámi spolupracovat. Tato práce byla velice dobře vyvážená. Eh, předložili jsme návrh eh, eh, interinstitucionální dohody a to nám dovolí, aby obě instituce v červnu zahájily činnost tohoto registru. Jsme odhodláni eh, podpořit transparentnost a etické postupy. Eh, tento registr eh, poskytne transparentní informace o osobách, které se snaží ovlivňovat eh, politický proces v EU. Eh, slyšel jsem některé eh, pochybnosti o regionálních útvarech, zda by měly být registrovány to nebude odrážet skutečnost, že zajišťují přímou účast občanů Eh, jako samostatný eh, systém. Opravdu v textu se eh, zmiňujeme o místních a regionálních orgánech, které by se neměly zapisovat do tohoto registru a veřejné orgány také ne. Služby jsou součástí a eh, ty, které se zabývají eh, v eh, takových činnostech by neměly být součástí registru a já se domnívám, že se mi podařilo rozptýlit některé pochybnosti a dále interinstitucionální dimenze. Domnívám se, že výsledkem naší spolupráce bude další zapojení rady. A já opravdu velice děkuji maďarskému předsednictví za to, že změnili náhled na tuto záležitost v radě, že se rada vyjadřuje spíše pozitivně a hledá cesty, jak je možné zlepšit vztahy mezi Radou, Komisí a Evropským parlamentem při řízení tohoto registru. Domnívám se, že politický signál eh, o tom, že obě instituce to berou velice vážně a řeší otázku transparentnosti společně, je mocný signál a eh, všechny tři instituce to podpoří, takže eh, tento eh, registr bude velice brzy připraven. Děkuji, pane ministře, za konstruktivní přístup při našich rozpravách a nyní máme eh, řečníky za politické skupiny, za EPP, pan Weber, minutu a půl máte slovo, vážná paní eh, předsedkyně. Transparentnost je základem demokracie, aby lidé věděli, eh, jak se ovlivňuje, jak se rozhoduje po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy má Evropský parlament větší kompetence, proto je správné, kdy stále pochybňujeme a diskutujeme o způsobu práce. Jednání mezi Evropským parlamentem a e, komisí o registru transparentnosti e, vyvrcholily velice dobrými výsledky. Chtěl bych zdůraznit, že je dobré, že pro komunální a regionální e, organizace a církevní organizace jsme našli jasné řešení řešení, které odráží jejich zájmy. Chtěl bych vyjádřit, že lobismus není nic špatného. Potřebujeme eh, rady expertů eh, ve své činnosti a nakonec je důležité, eh, abychom ehm, mohli o tom volně rozhodovat, abych mohl být jako poslanec na to hrdý. V národním srovnání je málo členských států, které etablovaly takovýto registr v Berlíně, eh, v našem hlavním městě, takovýto eh, registr transparentnosti neexistuje. Měli bychom být tedy sebevědomí a eh, spokojení, že jsme se dostali takto daleko. Vliv lobbystů je nízký v radě. O to snazší by mělo být, aby se připojila k našemu registru. A poslední připomínka, paní předsedkyně, jestliže jakožto poslanci budeme chtít v budoucnu více pracovat bez vlivu lobbystů, potom budeme muset posílit řady svých spolupracovníků a pak budeme moci učinit více pro občany v Evropské unii. Děkuji. Pan za SAD 4,5 minuty. Děkuji paní předsedkyně, dámy a pánové. Předně děkuji zpravodaji a všem um, aktérům, protože dnes, respektive zítra po hlasování mnoho se schyluje ke konci dlouhodobá práce a je to, myslím, důležité pro komisi a parlament, e, že se nám podařilo e, iniciovat společný registr transparentnosti. Je to určitý etapový cíl, protože je třeba ještě co zlepšovat. Dvě věci. Za prvé, není to skutečně závazné, ten registr. To musíme také jednoznačně uvést. A v této souvislosti otázka na komisaře Ehm, komise opakovaně podotýká, že neexistuje eh, příslušný eh, právní rámec. Je komise připravena iniciovat takovýto právní rámec, tak abychom ehm, po revizi měli už závazný eh, registr a pak výpověď rady mě dnes velmi potěšila, že totiž rada nepovažuje za obtížné, tak jak uvedl kolega Weber, Eh, přistoupit k našemu registru. Přál bych si, aby tak rada učinila, protože pak eh, bude registr skutečně kompletní, jestliže všechny tři instituce Evropské unie budou mít jeden společný registr. Navíc bude tento registr eh, povinný, závazný a my, co by pracovní ehm, frakce, schválíme návrh jiné frakce, abychom peněžní částky, které mají být vydávány na lobistickou práci, lobbystů uvedených v registru, registru podpoříme. Eh, pokud jde o zastoupení zemí, tady také jednoznačně zaznělo, že jsou vyňaty. Za to děkuji všem kolegům, že byli mm, ochotní přistoupit ke kompromisu, protože to by byla skutečně černá skvrna na takové dohody, kdyby eh, zastoupení eh, zemí mm, byly považovány za průmyslové lobbysty. Děkuji jménem Alde, má slovo pan Duff, dvě minuty. Oh, uh, uh, Poslední skandály určitě poukázaly na moc, kterou mohou mít lobbysté vůči parlamentu. A liberální politická skupina výrazně vítá racionalizaci registru transparentnosti. Je to povinný jednoznačný systém, který by měl přinést větší průhlednost a měl by zlepšit konzultativní procesy. Zemena vítám odstavec 9 zprávy, kde je předsednictvo vyzváno, aby vytvořilo systém legislativního otisku, tedy určitého legislativního záznamu, kde lobbysté budou zaznamenáni, kteří tedy lobovali v průběhu projednávání určitého legislativního návrhu. To je rozumné opatření, ale myslím, že to bude další krok při podpoře veřejné legitimity našeho parlamentu a průhlednosti legislativního procesu. Systém může být úplný pouze až rada, která je vlastně druhou komorou v rámci naše, legislativního procesu se k nám připojí. A vítám náznaky kroků ku předu, které rada činí a děkuji předsednictví za její prohlášení dnes odpoledne. Pan Dav dostal modrou kartu od pana Grote. Přijímáte, pane Grote, prosím? Ano, Děkuji, děkuji eh, kolegovi Dafovi, že se zmínil o legislativní stopě. Domníváte se, že tato legislativní stopa eh, ten rozsah ještě musíme definovat, eh, by mohla omezovat práci, legislativní práci Evropského parlamentu a jaké máte představy o dosahu a dopadech této legislativní stopy? Tak já mám za to, že to bude experiment tak jako všechny experimenty máli být úspěšný, se pak praxe rozšíří, ale mám za to, že by se mělo jednat o že by to mělo být omezeno zpravodajům, kteří budou odpovědní za parlament nebo jménem parlamentu za sepsání návrhu zákona a za zveřejnění toho, s kým mm, vedli oficiální jednání v průběhu své práce. Myslím, že toto by povzbudilo inteligentní a informované lobování eh, parlamentu. My všichni víme, že se spoléháme na specializaci na znalostech odborníků vně parlamentu abychom vytvořili eh, špičkové návrhy eh, legislativních aktů. Děkuji, pan Fox, čtyři minuty a půl jménem ECR. Děkuji, paní předsedkyně. Nyní bych chtěl poděkovat eh, předsedovi Cassinimu za jeho práci a předložení mm, této meziinstitucionální dohody. Členové AFKA a komise velmi dobře spolupracovali na této zprávě, která poskytne nebo vnese více transparentnosti do legislativního procesu. A paní předsedkyně, je eh, dobře, že vy dnes předsedáte schůzi. Děkuji i eh, za váš přínos v této věci. Tato práce je proporcionální ve svém přístupu a myslím, že eh, udělá dobře. Myslím, že uznává důležitou roli eh, regionálních a lokálních eh, samozpráv a vlád ve formování legislativy byť je zpráva krokem správným směrem, stále ještě máme co dělat a doufám, že tento registr bude-li úspěšný, vytvoří skutečně, se stane závazným registrem e, lobbystů. Pokud jde o návrh pana e, Dafa, že e, zpravodajové by měli uvádět lobbysty, s nimiž měli kontakt při sepisování návrhu právních předpisů. Samozřejmě my jsme vystaveni eh, značnému podezření ze strany našich voličů a čím více eh, transparentnosti, tím lépe. Ale jeden problém této dohody je, že mm, eh, jí chybí jedna instituce. Je zklamáním, že Rada se k tomu nepřipojila a chci požádat členské státy, aby ehm, se semkli a také se připojí svůj podpis k této dohodě. Děkuji, děkuji a jménem jménem eh, zelených má nyní slovo pan Hefner dvě minuty. Paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, politika potřebuje důvěru. Členové tohoto parlamentu byli zvoleni ve svobodných a tajných volbách občany členských států a občané plným právem od nás očekávají, že eh, ve svých projevech a v rozhodování budeme mít eh, na paměti jejich blaho, tedy blaho evropských občanů a ne zájmy třetích eh, firem nebo jiných zájmových skupin, ale také víme, každý to ví, že kolem nás Například v Bruselu je více než 10 tisíc lobbystů z povolání, kteří dělají přesně to, snaží se ovlivňovat poslance, členy komise. To nelze nijak ovlivnit, protože je to normální, žijeme ve svobodné, otevřené společnosti, ale musíme se prosadit a zachovat svou nezávislost. A to se nám vždy nedařilo. Někteří poslanci toto pravidlo porušili a to je důvod, proč usilujeme o zlepšení. Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro zajištění důvěry je transparentnost nutnost a na tom se teď pracuje. Podařilo se po dlouhých vyjednáváních dojednat registr transparentnosti s komisí a já bych byl také mnohem raději, kdyby se eh, na něm podílala i rada. Zelení se dávno o to zasazovali, až jsme rádi, že se podařilo registr prosadit, i když ještě nejsme se vším spokojeni. Eh, dali bychom přednost závaznému registru, nejenom pro ty, kteří vykonávají svou činnost v prostorách, eh, komise a parlamentu, ale i mimo eh, třeba u sklenky vína. A víme, že to se týká všech orgánů, nejenom parlamentu a komise, ale i rady. A údaje o finančních rámcích by byly tak eh, přesnější, nejenom malé a velké kroky, ale abychom přesně věděli, o kolik eh, peněz jde na všech stupních, aby se Eh, společným sekretariátem eh, eh, realizovali kontroly. Potřebujeme více transparentnosti a děkuji za tento výsledek všem zúčastněným. Děkuji za skupinu GUE, pan Zondegard, jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Tato zpráva je drobným krůčkem k větší otevřenosti a závazný registr z zástupců zájmu, kteří se snaží ovlivňovat další, to je dobré, ale k cíli je ještě dlouhá cesta, jak ukázali eh, skorumpovaní poslanci, je třeba si zamést za vlastními dveřmi. Poslanci eh, se nemohou věnovat eh, vedlejším činnostem. Ty také spochybňují naši činnost. Potřebujeme efektivní kontrolní opatření a eh, pravidla, která zahrnují dopady na ty, kteří se proti tomu protiví. Potřebujeme sankční opatření. Domníváme se, že Zpráva bude předložena a počítáme s e, rychlou kontrolou dohody, o níž dnes hovoříme e, v souvislosti se změnou jednacího řádu. Akceptujete modrou kartu? Hans e, Martin chce položit otázku? Děkuji. Pane kolego, chtěl jsem se zeptat, co si myslíte o tomto přístupu, jak jsme hovořili o legislativní stopě, co to podle vašeho názoru znamená, že tento registr by neměl být závazný, to znamená, že tu budou eh, ještě další možnosti úniku. Děkuji vám za otázku. Já mohu jenom zdůraznit to, co jsem již řekl, a to, že musíme dosáhnout ještě mnohem více. My se nedomníváme, eh, že jsme již u konce, domníváme se, že tady ještě mnohé schází. To je zcela jasné. Závazený charakter je důležitou otázkou. A co se týče legislativní stopy, to pokládáme za dobrý přístup a domníváme se, že je třeba na tom dále pracovat, ale také si myslíme, že registr musí být závazným, má-li dobře fungovat, ale celá záležitost je krokem správným směrem a doufáme, až budeme mít zprávu a budeme přepracovávat tento text a potom za dva roky se bude provádět revize, potom se nám podaří dosáhnout cíle. Další Dalším řečníkem je pan Agnu. Jedna minuta. So we're uh, to have a transparency register. Unsurprisingly, this is only... Že to není to velké překvapení, že stalo se to, že podnikaví britští novináři prokázali, že poslanci jsou ochotni vzít peníze. A je to jako policejní důstojník ve filmu Casablanca, který odhalil vlastně probíhající úplatkářství. A my jsme zavřeli dveře stáje po té, co kůň již dávno utekl. Lobbysté vždy proniknou. Dobrovolný systém registrace byl zaveden a byl neefektivní. A nyní uvidíme, co se děje. A budeme moci zase hledět do kalných vod a vše poběží jako dříve a pachatelé budou moci nadále pokračovat ve své činnosti a vždy budou existovat bezskrupulózní lobbysté, protože to se nepodaří zastavit. Děkuji, paní Egňů. Máme modrou kartu od pana Hefnera. Přijímáte modrou kartu? Eh, eh pokud eh, tomu budu rozumět. Vážený kolego, já jsem pro kultivovanou eh, výměnu názorů v rozpravách, ale až eh, tak nemám rád, když se zkreslují určité věci. Už jste tedy ochoten o, opravit to, co jste říkal? Vy jste hovořil o tom, že v tom, ten registr bude znamenat to, že se do britského tisku dostanou ty příhody, které se tam teď dostaly. Takže eh, by to určitě takovýmto případům zamezilo. Jste připraven to opravit? Pane Egnu? Toto je ten katalyzátor, který to všechno uh, spustil. Já bych stejně ani nechtěl, aby tady byli britští poslanci. Nevím, proč se máme potýkat s těmito zahraničními institucemi. Uh, a čím dále na východ a na jih v Evropě jdeme, tím horší je korupce a já vůbec toho nechci být součástí. Děkuji vám, pane Egnu. A další na řadě je pan Melcer. Pane předsedající, všichni víme, že nejenom Evropský parlament, ale Evropská unie jako celek eh, trpí nedostatkem důvěry eh, mezi občany, když se podívám na pana Hefnera, který to asi nerad slyší, tak eh, také pod tlakem těch nedávných skandálů s lobbysty došlo ke zhodě na tomto registru lobbystů. Ale myslím, že je bezubý, protože dobrovolný registr jenom zastírá realitu a rozhodně nezlepší transparentnost. A rozhodně eh, asi nepostihne všechny, kteří zasahují do přijímání legislativy v institucích. Určitě tady zůstávají mezery, existují eh, stovky expertů, kteří například mohou eh, ovlivňovat za zavřenými dveři dokumenty, které vznikají v komisi. Nicméně Eh, je potřeba, aby mezi ty lobbysty patřily i eh, různé další profesní komory a odbory, nejenom velké podniky, tak, aby tady panovala skutečná transparentnost. Děkuji vám a dalším řečníkem je paní Jana Kona, minutu a půl. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve chtěla pogratulovat panu Kasínemu k jeho zprávě. Myslím si, že je to velice rozumná zpráva. Transparentnost to je něco, co skutečně souvisí s důvěryhodností poslanců. Čím více opatření v tomto směru učiníme, tím více musíme se zasazovat o transparentnost celé Evropské unie. A prostřednictvím tohoto rejstříku nyní se transparentnost zvýší. A zároveň jsou zde některé záležitosti, které budou velice důležité pro občanskou eh, společnost. Bude možné definovat nejrůznější role jednotlivých organizací a bude jasné, jaké partnery pro rozhovor mají evropské instituce. A tento rejstřík pomůže tedy definovat eh, role jednotlivých eh, lobistických a dalších skupin. Po ratifikaci Lisabonské smlouvy je situace taková, že v Evropské unii máme více pravomocí a to znamená také, že eh, v budoucnu zde bude stále více zájmových skupin, které se budou snažit nás ovlivňovat. Na závěr bych chtěla říci, pane předsedo, že se domnívám, že tento rejstřík transparentnosti je naprosto zásadní pro eh, demokracii a pro rozmanitost eh, v Evropské unii já doufám, že takovýto rejstřík transparentnosti bude vypadat eh, tak, že se bude vztahovat i v budoucnu na všechny eh, instituce. Děkuji vám, pane. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji panu Kazinimu za zprávu o tomto rejstříku transparentnosti. Prožíváme krizi eh, neobvyklých rozměnů a hrozí, že tato krize bude pokračovat nadále. Je třeba, abychom plnili očekávání občanů do budoucnosti, a aby jejich očekávání tedy neutrpělo. Když je e, zapotřebí, abychom takto e, dokázali, že naše činnosti jsou e, legitimní, tak je zapotřebí, abychom také se přísně řídili eh, hodnotami, které eh, vyznáváme, jako je transparentnost, eh, šetrnost a další. Tento rejstřík je jenom krokem vpřed. Je zapotřebí postoupit k dalším krokům. Už zde bylo zmíněno, že je třeba, aby tento rejstřík byl povinný a aby se vztahoval i na radu a aby měl také v sobě sankce. Děkuji nyní paní Tajn. Vážení kolegové, až budeme hlasovat řítla, zítra o riziku transparentnosti, bude to krok správným směrem, ale myslím si, že to není poslední krok. Já jsem velice ráda, že rejstřík lobbystů, který existuje už od 90. let, se nyní přejmenovává na rejstřík transparentnosti. Vím, kdo všechno se zde musí eh, registrovat. Musí se registrovat ehm, různé občanské, různá občanská združení a tak dále, aby získali beč do parlamentu. A já se domnívám, že takovéto organizace nejsou nijak politicky angažované a přesto se musí registrovat. Myslím si ale, že je Eh, na každém poslanci, aby posoudil, co považuje za správné, s kým se chce setkat a s kým se nechce setkat a koho si chce vyslechnout a koho nikoli. Eh, je možné nás kontaktovat nejrůznějšími eh, komunikativními kanály. Děkuji, nyní má slovo pan Martin. Ach, mit dem inneren Kompass ist es so eine Sache. Ich denke, es geht um Myslím, že v první řadě jde o nezávislost poslanců a vliv lobbystů je problematický v tom okamžiku, kdy eh, jde o to, jak přesvědčit poslance eh, o něčem, co je ve vlastním zájmu těchto lobbystů. Těch eh, lobbystů už je v Bruselu registrováno více než 20 tisíc. A další věc, kterou bych chtěl zdůraznit, je to, že tady v parlamentu bychom bez nich eh, nebyli schopni se vyznat eh, v celé řadě velmi složitých oblastí. Eh, myslím, že tímto registrem jsme dosáhli malého kroku, ale ještě pořád ne až tak daleko jako ve Washingtonu například. Tam už mají lepší, dobře fungující legislativu upravující přístup lobbystů k zákonodárcům Jde tedy také, ale by bylo možné vysledovat ten proces eh, v tom smyslu, kdo se s kým stýká a jaký to má dopad na eh, podobu legislativy. Já eh, už se zaznamenávám, ať už pracuji na nějaké legislativní cílně, nebo zaznamenávám, s kým vším přecházím do styku. Děkuji vám, pane Martine, pan Kelly je další na řadě. Děkuji, pane Děkuji, pane předsedající. Toto je velmi důležitá zpráva, protože jde do jádra naší práce parlamentu. Protože my tady připravujeme pravidla hry. Ale říkat všem těm lidem lobbyste je trošku nešťastné, protože to evokuje eh, eh, ovlivňování korupci a tak dále, ale kolikrát to jsou experti, kteří nám pomáhají se vyznat ve určitých složitých eh, nejancích a otázkách legislativy, kterou připravujeme. Já například se zabývám v tomto okamžiku eh, ochranou eh, dat a kolik různých zástupců je teď se mnou v kontaktu a komunikuje o tom, mě kolikrát naplňuje úžasem. A samozřejmě dobře, aby takový registr transparentnosti existoval, ale také záznamy těch, kteří nás lobují. Tím by vznikla skutečná transparentnost a zlepšila se naše důvěryhodnost a zvýšila se důvěra u občanů. Myslím, že tento ideál stojí za to, abychom se o něj snažili. Děkuji vám a teď pan Lambrinidis, místo předseda oné pracovní skupiny. Děkuji vám. Často bylo řečeno, že občané si nejsou vědomi větších pravomocí, které má tento parlament o Lisabonské smlouvy. Možná, že je to pravda a možná, že je to trochu také Eh, nešťastné, protože kolikrát lobbysté nebo ti, kteří přestěli, že jsou lobbysté, jsou si velmi vědomi, jakou roli může parlament sehrát s tom, že spolu rozhoduje o většině legislativy Evropské unie, což je dobře, protože my zastupujeme vůli voličů, jsme jedinou, jedinou přímo volenou institucí v Evropské unii. Přestože toto je a nadále bude jedna z nejotevřenějších institucí v Evropské unii, tak si myslím, že s většími kompetencemi přechází i větší zodpovědnost. A o to bychom měli usilovat v následujících měsících. Ta dnešní dohoda s komisí je právě to. Lobbysté by měli být povinni eh, uvést jejich jméno do registru a jejich eh, zájmy. A Toto my už požadujeme od lobbystů, kteří za námi přijdou a já doufám, že ostatní lobbysté, pardon, ostatní instituce se k tomu připojí. Jak jste se zmínil, já jsem jedním z předsedů eh, té pracovní skupiny, která se zabývá eh, těmito otázkami. Nemohu vám říci podrobně, o čem všem diskutujeme, ale chci vás ujistit o tom, že jednací řád tohoto parlamentu eh, a ten kodex bude jeden z nejpřísnějších, takže všichni budeme moci být pyšní, že patříme k této eh, ctihodné instituci. To rád slyším, říká pan předseda a teď paní poslankyně Plašíková Beňová. Děkujeme velmi pěkně, pán. Děkuji vám, pane předsedající. Pane předsedo komise, chtěla bych ocenit na úvod, že situace v oblasti transparentnosti se touto dohodou zlepšuje. Buďme ale upřímní, ještě máme daleko k ideálu. Pozitivní je to, že lobbysté jsou více motivováni k zápisu do rejstříku, jinak se nedostanou do Evropského parlamentu. Také se zlepšuje přístup k údajům o lobbystech, včetně jejich jmen. Lobbysté, kteří eh, nebudou plnit tato pravidla, budou čelit sankcím, například mohou být vyloučeni z rejstříku nebo mohou být eh, na zapsání na černou listinu. Otázkou je, zda to bude stačit. Například se nemohu stotožnit s tím, že eh, registrace je de facto povinná, zatímco přístup do parlamentu mají jen registrovaní lobbysté. Aby ten, mm, toto bylo vše transparentní, je zapotřebí, aby registrace byla povinná de jure a doufám, že se nám podaří to dosáhnout do konce volebního období. Je také třeba vylepšit ehm, zprávy lobistických firm o výdajích eh, na lobistické aktivity, protože doposud mohou eh, takto ehm, podávat zprávy jen o mnohem menší částkách, než jaké skutečně vynaložili. Na závěr bych chtěla dodat, že bych ocenila, kdyby eh, kolegové nespojovali nebo neslučovali Eh, etický kodex chování s mm, rejstříkem transparentnosti a kolegové Evropského parlamentu, eh, kteří se stali obětí té vymyšlené eh, agentury, by také měli s ním spolupracovat. Kok. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Už zde zaznělo mnoho věcí, nicméně můžeme zopakovat, že je dobré, že jsme se konečně shodli na rejstříku lobbystů. A celá řada z nás se o to dlouho zasazovala. Nicméně návrh je velice opatrný. Já tento návrh vnímám jako první krok směrem k větší transparentnosti a otevřenosti evropských institucí. Bylo dobré vyslechnout si to, co říkala dnes Rada a komisař Ševčovič. Transparentnost je skutečně zásadní pro to, abychom zmenšili riziko zneužití. Zároveň je to nástroj zvyšování důvěryhodnosti, důvěry občanů v politiku a v celý náš systém je zásadní, aby se tohoto rejstříku účastnily všechny instituce. A tento rejstřík by měl být povinný a měl by být také rozšířen. Je zásadní, aby existovala zároveň ochrana pro takzvané whistleblowers. Nyní se dostáváme k postupu Catch the Eye. Prvním řečníkem. Plášik, prosím. Děkuji pěkně, pan předsedající. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane místo předsedo Ševčoviči a paní Dury, zřízení rejstříku transparentnosti a seznamu eh, rejstříků pro organizace a eh, samostatně činné výdělečné osoby, které se podílejí na eh, vytváření evropských politik, něco takového vítám a podporuji. Myslím si, že zpřísnit systém posiluje institucionální pravidla EU a zároveň to zaručuje demokratické fungování EU. Samozřejmě rejstřík nesmí bránit poslancům, aby plnili své povinnosti. A nesmí bránit v tom, aby se poslanci mohli scházet s těmi voliči, zástupy nejrů, zástupci nejrůznějších orgánů a tak dále na půdě Evropského parlamentu. Nicméně musí existovat jasná pravidla, která se budou vztahovat eh, na zástupce zájmových skupin. Je nutné zajistit otevřený a transparentní dialog s těmi, kteří se nějakým způsobem snaží podílet eh, se na eh, vytváření legislativy v EU. Mnohokrát děkuji. Dalším řečníkem je Michael Cashman. Děkuji, pane předsedo. Já zde hovořím jako zpravodaj o veřejném přístupu a veřejnosti k informacím 1041. Já jakožto zpravodaj pro toto nařízení vítám dohodu týkající se rejstříku. Je to krok správným směrem, protože transparentnost a otevřenost jsou základem demokratického postupu rozhodování. Měli bychom si být vědomi všech těch, kteří ovlivňují politiku a legislativu. Nicméně musíme zajistit, aby transparentnost a práce lobbystů na evropské úrovni byla co nejvyšší. Zároveň a nový rejstřík musí fungovat, začít fungovat co nejrychleji. Jakmile bude fungovat, všechny osoby a organizace, které spadají do tohoto rejstříku, by měly poskytovat aktuální informace, tak abychom viděli, kdo ovlivňuje co. A na závěr bych chtěl říct to, co řekl pan Mittermeier z Transparency International. A bude to test eh, všech eh, stran, které jsou eh, zahrnuty do lobování a bude otestováno to, zda jsou ochotny být, být otevření. Děkuji. Dále další řečník. Paní Bilbao. Gracias, presidente. Děkuji vám, pane předsedající. 21. století je stoletím sítí Wikileaks a to znamená, že potřebujeme transparentnost a účast občanů kteří též mm, potřebují mít zodpovědnost za naše společné rozhodování. A proto naše společné rozhodování musí být aktivní, nesmíme být pasivní, nesmíme čekat na to, až přijde nějaký tlak. Musíme se snažit přiblížit občanské společnosti a naslouchat. I proto věřím v to, že bude účinný tento rejstřík eh, transparentnosti, protože poskytne takto elektronickou stopu a pomůže nám také zlepšit naše e, vztahy a zlepšit výsledky. Jen tak můžeme dosáhnout také zdokonalý práce v parlamentu. Já jsem se zabývala e, náměty všech, kdo mě kontaktovali, když jsem vypracovávala zprávu a myslím, že je zapotřebí e, se ale odklonit od nesprávného chování minulosti. Paní Dira, i já jsem velmi ráda, že budeme moci zítra hlasovat o tomto textu. Chci pouze říct, že ten nedávný skandál byl pokus o korupci a nic jiného. Je to velmi závažné, ale myslím, že ta práce, eh, kterou tady provádíme, z tomu předcházela a eh, ten skandál, který se byl ojedinělý a týkal se něčeho trochu jiného. Prostředky, které eh, mají některé skupiny k dispozici, jsou obrovské a se snaží maximálně ovlivnit legislativu a proto je tento registr krokem správným směrem. Já jsem k němu také přispěla a samozřejmě jsem velmi ráda, že to konečně vzniká. V e, následujícím období je potřeba se postarat, aby to byl dynamický nástroj, který se bude každý rok e, revidovat, e, hodnotit s vývojem také technologií a s vývojem prostředků, které lobbysti mají k dispozici, tak, aby to byl účinný nástroj abychom byli schopni identifikovat, kdo lobuje koho, s jakými prostředky, v čí prospěch. A jsem také ráda, že předmětem toho bude stopa legislativní, tedy eh, seznam těch schůzek, kdo s kým, komu a tak dále. Eh, zveřejnit jedna věc, ale vysvětlovat, jak to bude fungovat, je další věc. Občané by eh, měli mít dobré vysvětlení toho, aby to byli schopni využívat, ať už to konečné rozhodnutí bude jakékoliv. A proto bude hlasovat bez jakékoliv výhrad pro toto rozhodnutí. Pan Obermajer je další řečník. Děkuji. Lobismus to je také nástroj účasti voličů na legislativním procesu a je potřeba zamezit zneužívání, musíme rozhodně eh, zavést tento trans, eh, registr transparentnosti nejenom u parlamentu a komise, ale také u rady, protože tam jsou přijímána závažná rozhodnutí. Takže ta registrace, abych to zopakoval, musí být eh, povinná. Víme, že lobbysté samozřejmě nehledají kontakty jenom tady v parlamentu, ale dokonce i někde jinde, například někde ve fitness centrech a v restauracích. A co se týče stran, pokud eh, eh, jsou tady některé strany, které se chtějí setkávat s poslanci, tak by měly eh, dát k dispozici informace o tom, jakou činnost vyvíjí jejich zástupci a také jestli prostředky nejsou zneužívány v předvolební kampani. I e, o těchto nákladech by měla být e, e, zřízena transparentnost. Pan Zemke. Bardzo chciałem poděkovat. Já bych chtěl, pane předsedající, poděkovat za možnost také promluvit. Souhlasím s většinou kolegů zde v sále, kteří hovořili o tom, že se jedná o pokrok, který přináší pro legislativní postup tento rejstřík, ale je to jen krok. Je třeba mít na paměti, že zapotřebí podniknout další důležité kroky, hledat další řešení. Například eh, musíme eh, odpovědět na otázku, eh, zda poslanec pracuje profesionálně jen zde v parlamentu, anebo ještě může mít jiné činnosti mimo parlament, podle mne osobne, osobně by tyto činnosti měly být eh, konkrétně popsány a mělo by se jednat o odborné vědecké činnosti, eh, protože eh, ostatní, například obchodní činnosti, by mohly způsobit pochybnosti. Následuje paní Ek. Tak, to Talman. Děkuji, pane předsedo. Evropský parlament získal díky Lisabonské smlouvě více kompetencí a to znamená, že také naše odpovědnost je větší. A z tohoto důvodu je transparentnost naší práci naprosto zásadní. A jedná se o, eh, vytváříme legislativu pro 500 milionů lidí a často s tím jde ruku, v ruku v ruce také mnoho peněz. A rejstřík lobbystů je samozřejmě nesmírně hodnotným krokem. Já doufám, že se dostáme, dostaneme později ještě o něco dále, a to k ochraně tzv. whistleblowerů, informátorů. A Domnívám se, že je potřeba, aby tento rejstřík obsahoval celou řadu informací týkající se také financí daních organizací. Zároveň se musíme zamyslet nad tím, jaké aktivity můžou poslanci provádět a kromě svých poslaneckých aktivit. Podle mého názoru se jedná pouze o první krok. Musíme se snažit dále prohlubovat a dosahovat našeho cíle transparentnosti. And... Nyní pan místopředseda Ševčovič, aby um, dokončil tuto diskusi. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že pan Weber to řekl správně. Rejstřík transparentnosti, aby měl být něčím, na co můžeme být hrdí. A e, neznám e, kromě USA a Kanady e, žádné země, kde by tedy nefungoval podobný rejstřík. Je nutné, aby takovýto rejstřík jsme měli také v Evropské unii. Zazněla zde celá řada otázek. Pan Guté, pan Hefner poukazovali na povinný rejstřík. My v pracovní skupině jsme o tomto tématu dlouze hovořili. A problém spočívá v tom, že v současné době nemáme právní základ pro to, aby zástupci společností nebo nejrůznějších zájmů by museli registrovat svoji lobistickou práci. A Nicméně nechtěli jsme zakázat spolupráci s takovými to organizacemi a tak jsme se eh, snažili eh, prosadit určitou pozitivní motivaci společností a lobbystů, aby se registrovali. A myslím si, že se nám podařilo dosáhnout celé řady věcí. A díky dohody s parla- dohodě s parlamentem se nám podařilo to, že tento systém v podstatě je povinný. Myslím si, že díky našim společným krokům s radou se nám podaří zvýšit tlak natolik, že v následujících dvou letech budeme schopni eh, zhodnotit, jak tento systém funguje, budeme mít další zkušenosti, a provedeme přeskum a uvidíme, jak bude možné zlepšit fungování celého tohoto systému. Eh, žádosti o odpovídající prověřování, pokud jde o financování aktivit eh, registrovaných lobbystů. Eh, pokud jde o tuto otázku, mohu vás ujistit, že komise provádí náhodné kontroly eh, všech a účastníků eh, registru a já se domnívám, že tyto aktivity se ještě posílí, až budeme tento rejstřík spravovat společně. Takže myslím, že všichni si mohou být jisti, že pokud eh, bude v rejstříku něco eh, špatného, my to zjistíme a na ty provenělce poukážeme. Vracím se eh, také k tomu, co řekli někteří řečníci, že je důležité, aby všechny tři instituce eh, přistoupily k tomuto rejstříku. Myslím si, že eh, po tom projevu maďarského předsednictví je jasné, že se nebude ztrácet čas a že se budeme snažit o to nalézt řešení společně s radou a zjistit, jak bychom mohli mít společný rejstřík, společný rejstřík pro všechny tři instituce. Cílem aby samozřejmě by bylo zvýšit transparentnost evropského legislativního procesu. A poslední bod, který zmínila celá řada poslanců, včetně pana Cassiniho, je, že rejstřík transparentnosti není žádný, žádný zázračný lék proti korupci. Víme, že je nutné mít řádnou etiku a jasná pravidla kromě tohoto rejstříku. Nicméně tento rejstřík eh, je velice dobrým nástrojem a určitým ukazatelem. A ti, kteří se registrují, jsou připraveni respektovat pravidla, eh, jsou připraveni být transparentní a nemají co skrývat. A myslím si, že by to mělo být významné pro všechny z nás. A bude se tedy jednat o partner, pra, partnery, a kterým můžeme důvěřovat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane místo předsedo komise. Nyní paní Jury za radu. Děkuji vám, pane předsedající. Pane předsedající, pane komisaři, vážení kolegové, vážené poslankyně a poslanci, především eh, Mne těší tato dnešní diskuze, právě protože pocházím z Maďarska, protože parlament a komise takto konečně mohou dosáhnout dohody ohledně rejstříku transparentnosti, což je akt, který upravuje činnost lobbystů. A otázka lobbystů vždy byla velice důležitou věcí pro lobbysty v roce 2008 a 2009 se nám nepodařilo dosáhnout schody, ale od té doby se podařilo za maďarského předsednictví dosáhnout změn a nyní rada je ochotna ehm, sledovat tento proces a v rámci svých kompetencí bude působit v těchto činnostech, takže jsme otevřeni jednání, uvidíme, jakým způsobem lze spolupracovat jak už jsem uvedla na začátku, uvažujeme o tom, že e, tato ochota může být tež podpořena politickým e, vyjádřením v průběhu e, června. Proč mus, musíme nebo máme schválit tuto Eh, tento rejstřík, který je nyní krokem vpřed, jak už bylo řečeno, eh, rada jako evropská instituce není příliš vyhledávána lobbysty. Eh, je zde velmi málo příkladů takovýchto lobbystických činností, protože na radě působí vlády členských států a mm, lobby tedy případně vynakládají své úsilí na národní orgány. Ehm, tento rejstřík je tedy velice důležitý pro komisi a parlament a já pevně věřím, že společně dosáhneme dobré spolupráce a že po našich jednáních budeme schopni přednést toto prohlášení, o kterém jsem hovořila. A na závěr uvádí pan předsedající pan Kasíny, náš zpravodaj. Děkuji vám, pane předsedající. Jen několik drobných upřesnění. Také chci zdůraznit, že tato dohoda byla uzavřena mnohem dříve předtím, než došlo k, té události s anglickými novináři. Dnešní italské noviny eh, se vysmívají Evropě a uvádějí, že my jsme byli schopni se pohnout teprve, eh, když došlo k takovéto události. A tímto způsobem se ale zasevá eh, nespravedlivě nedůvěra v Evropu. Pokud této diskuzi dochází s mírným spožděním, tak je to jen eh, proto, že po onom skandálu eh, jsme si ještě kladli otázku, zda ten text lze ještě nějak doplnit. To jsem tedy chtěl eh, ještě připomenout. Ohledně povinnosti rejstříku. Tento rejstřík už je povinný. Kdo chce provádět lobistickou činnost, musí se zaps- zapsat do tohoto rejstříku. Nechápu, jakým způsobem to má být ještě povinné. Ne všichni občané nebo ne všechny firmy se musí zapsat do těchto těchto rejstříků. Eh, pokud by eh, k poslanci přišel někdo, kdo chce vynakládat na něj tlak, eh, tak poslanec může říci, nejdřív se zapište do rejstříku a pak můžete se mnou o tomto hovořit. A pak další věc, která se týká budoucích možných úprav. Myslím, že zapotřebí ponechat co možná nejširší prostor pracovní skupině, která se zabývá právě tímto rejstříkem. Ano, já teď Nevím, zda jen eh, zpravodaj nebo zda i předseda se mají dále zabývat eh, tím, že bude poskytovat další podněty do dalšího vývoje eh, projednávání tohoto tématu. Já chci také poděkovat panu komisaři, který přispěl k dosažení této dohody také zástupkyni maďarské vlády i za ta ujištění, která přednesla ohledně jednání eh, rady. Je pravda, že rada má eh, své specifické rysy, je takovou druhou komorou a eh, znamená to, pokud mi tento rejstřík, že komise, která působí jako vláda pro Evropskou unii, tak zde máme i zástupce občanů jako parlament a zástupce státu jako radu. Rada tedy zastupuje jednotlivé státy. A jsem přesvědčen v našem jednání, že dosáhneme pozitivních výsledků. Děkuji vám, pane Kazíny. Kolegové, společná rozprava o zprávě pana Kasínyho je uzavřena. Budeme o ní hlasovat zítra ve 12.30. Naším dalším bodem na pořadu jednání je otázka k ústnímu zodpovězení jaderná bezpečnost 25 let po eh, černobylské eh, katastrofě a předám slovo panu Soni